Dobré ráno, kolegové. Dobré ráno, prosím, posaďte se, musíme začít. A musí to jít eh, rychle a pružně. Máme nějak jenom 20 eh, či 30 minut pro toto zasedání. A já myslím, že také toho máte ještě na programu hodně. Eh, bod číslo jedna, pokud nemáte námitek, můžeme schválit program minus eh, hlasování eh, na bodě číslo 12, což je stanovisko k Brexitu, což je z pochopitelných důvodů odloženo. Bod číslo dvě. tlumočení, máme ho dnes do 12 jazyků, jako vždy a opět e, jsme, e, máme tedy e, program elektronicky a jsme na webu. Dále bod číslo 3 schválení zápisu předchozí schůzí. Pokud nebudou námitky do konce schůze, považujeme je za schválené. A dále informace o výsledcích interinstitucionálních vyjednávání a to je o vzniku programu LIFE a e, odvolání nebo zrušení směrnice 1293 z roku 2013. Eh, trialogy druhý a třetí se konaly 27. února 11. března. Parlament a rada eh, absolvovali velice podrobné diskuse mm, o těch nejklíčovějších záležitostech a dá se říci, že politické Zhody bylo dosaženo pouze v tom finálním trialogu díky eh, přípravné práci vykonané na technické úrovni. Parlament a rada se shodli na všech eh, problémech, eh, kromě těch, které jsou z jednání vyloučeny rozhodnutím rady. Eh, problém delegovaných a implementačních aktů, zejména pokud se týče pracovního programu a jeho schválení, eh, si vyžádal velké vyjednávání. Příští krok eh, a hlasování na částečné dohodě bude 21. března. Tak a nyní máme debatu o dvou námitkách podle Eh, článku 6 a já dám slovo Bartu Stajesovi, který nás s tímto seznámí. Ano, děkuji, eh, jenom velmi stručně. My máme několik otázek na komisi a já teď budu hovořit eh, ve své mateřštině. Kolegové, pane předsedo, když byly schváleny tyto rezoluce, tak víme, že v parlamentu, ve výboru a na plénu existuje většina. Eh, podpoří to poslanci šesti různých, eh, šesti různých frakcí. No a my potřebujeme dvě třetiny eh, hlasů. My nejsme vysloveně proti, ale jsou to dvě důležité věci a e, to je e, soja typu MON 87751 a e, příslušné schválení kukuřice 1507 NK603. Ty máme tedy řadu potíží, máme řadu otázek. Já je tady nebudu všechny říkat. Ale u toho MON 87751 eh, zde bych se rád zeptal komise, eh, jak chce zdůvodnit to, že chce schválit tuto soju. Když se podíváme na vyhodnocení alergenických eh, reakcí, tak to by mě zajímalo. Myslím, že je tady taky nedostatek testů bezpečnosti a dále příslušný panel hovoří o určitých eh, pochybnostech, plus máme tedy studie, které ukazují, že je třeba se tomuto dále věnovat a dále toto zkoumat. Takže bychom chtěli vědět, jak tedy eh, Evropská komise na základě diskusí s EFTA eh, přispěla k svému závěru. A v případě té kukuřice 1507 tak tady je vlastně eh, mm, ona má toleranci vůči glyfosátu a glufosinátu. Proběhla debata v komisi eh, a víme, že glufosinát, je eh, zakázán a může mít toxické účinky. Také eh, máme zde odkaz na 120 publikací, ale z nich eh, se zdá, že pouze jedna studie je relevantní a EFSA eh, uznává, že toto je pochybný přístup a měl by být tedy výrazně vylepšen. EFSA nepředkládá důkazy ale de facto užívá eh, jako důkazu dat z přehledu, čili v zásadě eh, se to týká jenom omezeného množství eh, informací. Takže opět ptáme se komise, zda nám může vysvětlit a okomentovat svůj přístup. Čili toto je naše výhrada a tyto, to bychom chtěli předložit. Ano, děkuji Barte, děkuji za takto stručné a Eh, úplné vysvětlení. Myslím, že tady není Guillaume. Eh, Eleonora eh, za FDD by nám k tomu chtěla něco říci. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych chtěla podpořit slova pana Stáse. Čili podporuji tyto námitky a chci zopakovat, na čem mně tedy záleží v souvislosti s touto námitkou. Myslím, že je důležité, abychom to eh, předložili, poněvadž eh, ten eh, proces schvalování pro evropský trh u těchto produktů je proč kritizovat a e, zejména tedy u té soji, e, tady máme skutečně určité pochybnosti e, o solidnosti a platnosti těch vědeckých důkazů, které byly předloženy. Jde tady totiž ještě také o proteiny, které nebyly vyhodnoceny jako v kombinaci takže tady je i určitá míra nebezpečí možné toxicity, která právě může vyplývat z oné kombinace proteinů. Členské země také se staví kriticky k tomuto postupu schvalování geneticky modifikovaných rostlin a postup, který se tady uplatňuje, není demokratický. Děkuji a máme tady dalšího spolu zpravodaje zpravodajku Glyn. Chcete, chcete něco říci? Very well done. Uh, so... V pořádku. Um, je tady ještě pan Filner. Já budu opravdu stručný, my už jsme o tom jednali a doufám, že toto už je naposled. Eh, Evropská agentura pro bezpečnost potravin tomu eh, dala schválení před téměř rokem. A je to tedy tak bezpečné jako konvenční obdoba eh, z hlediska zdraví i životního prostředí, to tedy ve světle nejnovějších vědeckých poznatků. Já si myslím, že právě vědeckým poznatkům bychom měli věřit, což komise dělá a eh, Nikdo tedy nemůže tvrdit, že komise nějakým způsobem eh, překročila svůj mandát, protože udělali přesně to v souladu, co jsme vlastně od nich také chtěli. A musím říci, eh, že my jsme velice eh, správně naložili se všemi námitkami vůči GMO plodinám a my jsme vždycky eh, vše ověřovali ve světle nejnovějších vědeckých poznatků a všem, kteří mají námitky, bych rád řekl, že pokud jsou přesvědčeni, že bychom neměli naslouchat vědeckým poznatkům, jak je prezentuje EFSA, eh, tak je pak otázka, eh, eh, zda vůbec EFSA má do budoucna existovat, když její práce nikoho nezajímá. A zároveň, když řeknu, že máme vědecký koncenzus k GMO, tak si naleznou vlastní vědecký koncenzus někde jinde. Ale bylo by velice obtížné nalézt důvěryhodného vědce, kteří, který by měl jiný názor. Ačkoliv nebudu dále kandidovat, tak doufám, že s těmito námitkami už se skončí a začnou brát EFSU a experty skutečně vážně. A pokud se to podaří, tak budeme GMO také eh, projednávat ve vší vážnosti, kterou si zaslouží. Děkuji. Ano, já už nikoho na seznamu řečníku nemám, můžeme tedy přejít bezprostředně k hlasování. Ne, eh, komise, prosím, zcela jistě komise dostane slovo. Zapomněl jsem. A každý už je téměř na kampani, tak koho zajímá komise dnes, ale zcela jistě pro nás má mnoho nového. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za to, že mě neignorujete. Ehm, ačkoliv ehm, zastupuji kolegu, kterého znáte, chci jenom ještě jednou zdůraznit, co řekl poslanec Filener. Tyto komise eh, prošla všechny procedurální kroky, což děláme vždycky. Připravili jsme schválení a eh, EFSA provedla komplexní hodnocení rizik, ke GM sojovým bobům. Nebyly tam nalezeny žádné mezery v datech, proto došla k pozitivnímu závěru z hlediska bezpečnosti vůči zdraví lidí, eh, zvířat i životnímu prostředí. Byla zmíněna otázka, co se týče alergenních vlastností sojových bobů. Ano, jak víte, sojové boby jsou běžným alergenem v potravinách a proto EFSA velice podrobně zhodnotila potenciální změny ke GM sojovým bobům a v souladu s platnou legislativou, prováděcími vyhláškami a pokyny EFSA na základě povinně předložených studií a plus dalších dvou studií, které předložil žadatel a současných vědeckých poznatků EFSA došla k závěru, že nejsou doklady um, o tom, že by uh, celkově GM sojové boby byly uh, více alergenní než sojové boby konvenční. Doufám, že tato odpověď vám bude stačit. Co se týče geneticky modifikované kukuřice, která je už na trhu více než 10 let, ta byla prohlášena za bezpečnou a schválenou, proto se schvaluje prodloužení autorizace. EFSA hodnotí vědecké informace, které souvisí s geneticky modifikovanou kukuřicí a nezjistila žádná fakta, která by změnila její původní pozitivní hodnocení této kukuřice. Chci zmínit, že členské státy také hodnotily GM sojové body a boby a geneticky modifikovanou kukuřici a EFSA vzala v úvahu hodnocení rizik, která proběhla v jednotlivých členských státech a vyžádala si doplňující informace od žadatele, kde bylo potřeba. EFSA tedy reagovala na všechny připomínky, které předložily orgány hodnotící riziko a zároveň členským státům výsledky předložila a vysvětlila. Zároveň musíme mít na paměti, že i veřejnost má příležitost se vyjadřovat ke stanoviskům EFSA. Vědecké připomínky byly předloženy pouze sojovým bobům geneticky modifikovaným a nemělo to žádný vliv na původně vydané pozitivní stanovisko. Chci se jenom vyjádřit k otázce poslance Stase, co se týče původního výzkumu, který proběhl k této problematice. Panel pro geneticky modifikovanou kukuřici hodnotil systematicky publikovanou literaturu na základě vyhledávání v literatuře eh, předloženého žadatelem a došel k závěru, že nespůsobuje eh, žádné riziko vůči lidskému zdraví nebo životnímu prostředí. A tady máme již tedy zkušenosti s využitím tohoto produktu na trhu. Dokonce můžeme říci, že E, takováto autorizace zajišťuje dokonce vyšší bezpečnost. A vím, že nemáte moc času a komise vždycky chce říci mnohé. Chci jenom ve stručnosti, proč i nadále schvalujeme tyto produkty. Krmivo e, geneticky modifikované je dováženo do EU, protože zde je trh pro tyto produkty a protože je bezpečné. A na závěr – Chci zdůraznit, že komise nemá žádný důvod stahovat tato rozhodnutí, která vycházejí z komplexních a pozitivních vědeckých stanovisek od EFSA a tato rozhodnutí vycházejí ze všech legislativních kroků zakotvených v legislativě pro GMO a komise nepřestoupila své prováděcí pravomoci. Děkuji mnohokrát, děkuji tímto diskusi k tomuto bodu končím a můžeme přejít k bodu 7, což je elektronické hlasování a začneme bezprostředně hlasovat o zprávě Julie Gerling, návrh na řízení Evropského parlamentu a rady o persistentních organických znečišťujících látkách POP já mám kartu, ale nějak nefunguje, nehlasuje. Děkuji. Jenom pro informaci. A prosím, kolegové, musíme být velmi tolerantní. Vidím, že vaše hlasovací karta nefunguje, možná je potřeba ji trošku přeučit. a e, budeme brát v úvahu vaše hlasování, když budete zvedat ruku. A nyní zahajuji hlasování ke zprávě Julie Gerling. Končím hlasování. Přijato. 34 pro čtyři se zdrželi, čtyři proti. Blahopřeji zpravodajce. Dále nás čeká hlasování, hlasu, námitka podle článku 106 jednacího řádu vedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou soju. Ehm, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále námitka podle lánku 106 o náhradě geneticky modifikované kukuřice. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A pak další námitka. Opět proti povolení určitých použití vizdy etylhexylftalátu DEHP podle nařízení 1907-2006. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále a poslední stejný případ opět povolení bis To Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tímto hlasování končím. next meeting 21st of March. Yes, and I only uh, thank you and announce the date. Proto vám děkuji a hlásím datum příští schůze 21. března v Bruselu. Děkuji.